Nyní otevíráme naši schůzi. Máme zde jako první bod na našem pořadu přijetí pořadu jednání. Prosím, pan Pitola. Takže dostali jste návrh pořadu jednání a já navrhuji, aby jsme tady přehodili jeden bod a chtěl bych říct, abych, že, že bychom měli vyměnit bod 5 a 6, aby zde mohla být s námi paní Jutta Haug, která musí bohužel odejít krátce před půl šestou, ale zítra dopoledne tady opět bude. Protože pak budeme hovořit o celé věci ve světle výsledku trialogu. Je přítomná i komise a generální ředitel, generální ředitelství pro rozpočet. Pokud souhlasíte s tímto přehozením těch dvou bodů. Pak bych chtěl poblahopřát k narozeninám Goranu Fermovi. Zapleskáme mu. A zítra má narozeniny Sidonia. Tedy ještě jednou srdečně vám blahopřeji. A nyní se dostáváme k bodu dvě, sdělení předsedy. Nejdříve máte ve vašich materiálech eh, vyjmenované jazyky, do kterých je poskytováno tlumočení. Jako bod dvě jsou výsledky prvního čtení, k kterému došlo v parlamentu. Já Blahopřeji oběma zpravodajům a také srdečně děkuji všem kolegům za jejich spolupráci a za jejich angažma, které vedlo k těmto velice pouzbudivým výsledkům. Nejenom, že jsme získali při všech hlasováních absolutní většinu, ale získali jsme absolutní většinu zejména u všech důležitých bodů. U všech důležitých bodů jsme získali opravdu skvělou, super kvalifikovanou většinu pětku jedné. Je to důležité velice zejména z politického hlediska, protože pomocí těchto nových procedur, které získáváme Lisabonským slou, s Lisabonskou smlouvou a víme, že se budou používat již od příštího roku, Takže podle této procedury, pokud se parlament s radou podhovacím zíření neschodne, tak potom bude moci mít od příštího roku poslední slovo parlament a bude moci protlačit změny, které si přeje, pokud dosáhne čtvrtinové většiny. Takže budeme mít, bylo opravdu dobré, že se nám podařilo získat skvělé většiny již při prvním čtení. Posílí to naší pocici vůči ostatním institucím. Nyní ke jmenování. Chtěla bych vás informovat o tom, že se koordinátoři shodli na rozdělení na rozdělí rozpočtu mezi roky 2011 a 2015, eh, souhodný rozpočet a potom eh, jednotlivé rozpočty jednotlivých institucí, tedy jednotlivé oddíly. Nyní, když vstoupí v statnost Lisabonská slova, bude existovat jeden jednotný rozpočet. Návrhy jednotlivých orgánů budou ústředně sbírány komisí a komise potom předloží globální předběžný rozpočet 1.6. každého roku. To přeskoumávání bude probíhat ve dvou fázích, jako vždy, tedy hlavní rozpočet a potom rozpočet jednotlivých institucí. Pak otázka stálých zpravodajů a zvláštních zpravodajů. I na této otázce se frakce shodly o tom, jakým způsobem budou rozdělena nová témata. Tam, kde musíme, je nás tedy o věci, kde nejsme příslušným výborem, kde předkládáme pouze stanovisko. Je to velice pozitivní zpráva, že se koordinátoři takto shodli. Rád bych ještě zdůraznil, že nyní čekáme na konkrétní jména, které předloží jednotlivé frakce. Zejména se jedná o dva zpravodaje pro příští rok na rozpočet 2011 a potom zvláštní zpravodaje, které se týkají například budov politiky nemovitostí. Tam je to velice důležité a velice to tlačí, protože na tomto poli budeme muset rychle dospět k důležitým rozhodnutím. A tím se dostávám k bodu 3. Je to schválení zápisu ze schůzí posledních dvou schůzí ze října. Pokud nemáte žádné komentáře, tak jsme tyto protokoly schválili. A dostáváme se k bodu čtyři. O bodu 4 a o bodu 6, jak jsem mi říkal na začátku, musíme ještě diskutovat. Bod 4 je výsledek trialogu z 15. října a bod 6. Zde se jedná o nové návrhy komise. Jedná se zejména o dopis ohledně opravného rozpočtu a dodatečné finance pro financování priorit v rozpočtu na rok 2010. Jednak se jedná o mléko a pak se jedná o podporu ekonomiky v Evropské unii. Nyní bych tedy poprosil, aby si vzali slovo oba zpravodajové a dali, podali nám svůj komentář k těmto dvou bodům. Pane Maňko, váš rozpočet je v podstatě již uzavřený, bylo pouze jediné čtení, měli jsme velkou zvětšinu. Máte k tomu nějaké komentáře ještě? Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval všem kolegům za to, že rozpočet všech institucí během hlasování prošel hladce. Předběžný návrh rozpočtu rada výrazně snížila vlastně eh, o 2 až 10 u všech institucí. Já jsem si prošel každou instituci a eh, hledali jsme možné kompromisy. Všeobecně můžu říci, že naše kompromisy jsme v prvním čtení podpořili Děkuji, vážený eh, kolego, a ještě jednou vám tedy eh, gratuluji. Já tedy nyní navrhuji Láslovi, abyste si, aby si vzal nyní slovo a řekl nám něco k vašemu oddílu. Také nám prosím řekněte něco k hlavě pět. Pokud to tady nechcete udělat později. Prosím, Lazlo. Pane předsedo, jestli to dobře chápu, tak teď se spolu trošku pobavíme o bodu 4 a 6. Co se týče toho pracovního dokumentu, ten je vlastně už hotový. Eh, hlasovalo se, práce proběhla a myslím si, že zde ne, nemusíme tím tématem teď vlastně zdržovat čas výboru. Eh, ten dokument je k dispozici, je připravený, je prostě to hotové. No co se týče trialogu, tak já si myslím, že v podstatě ty důležité věci se zase dostaly do Kobu News, takže asi není důležité to tady nahlas předčítat. V podstatě to byla taková příprava na první čtení. My jsme informovali komisi, ale zejména radu o tom, jaké jsou naše plány. A namísto toho, abychom tedy opakovali to, co už jsme tam řekli, bych ještě rád poděkoval eh, nejenom členům rozpočtového výboru, ale také dalším členům skupin za tu eh, obrovskou většinu, které se nám podařilo dosáhnout. To byl velký úspěch. A v těch rozpočtových otázkách jsme zaznamenali takovou tu silnou podporu i v minulosti, ale tentokrát, jak už bylo řečeno, se jedná o budoucnost. My v budoucnu potřebujeme eh, solidní rozpravy v našem výboru ale na závěr, pokud chceme být úspěšní, tak prostě musíme vystupovat tak jednotně, jako jsme vystupovali tentokrát. Takže jako zpravodaj tedy jsem vděčný všem skupinám. Co se týče budoucnosti, zase máme trialog a velké téma eh, dohodovacího řízení, to připravuje komise. Jsou tam vlastně dva eh, doplňující dopisy Pardon, pane zpravodaji, je zde s námi generální ředitel pro rozpočet, máme takové to štěstí, takže možná díky tomu, že je tady, eh, bychom se ho možná na něj obrátili o návrhy komise předtím, než tedy se vrátíme k vám. Takže pane generální řediteli, máte slovo. Je pense qu'on a distribué... Děkuji, pane předsedo. My jsme vám dali takovou tabulku, kde naleznete různé části balíčku, který komise navrhuje. Takže je to pro vás jistě jasně srozumitelné. Pokud tam něco srozumitelného není, není, tak se k tomu ještě můžeme vrátit později. V podstatě jde o čtyři návrhy, které se vzájemně doplňují. Ten první návrh v dopise číslo 10 za rok 2009 nám v podstatě dává základnu pro ty následující dva návrhy. Přeskum víceletého finančního rámce a potom máme dopis číslo 2 na rok 2010. Eh, zde navrhujeme dva typy opatření za prvé jsou to opatření týkající se e, uvádění rozpočtu v praxi, to se týče roku 2009. na straně příjemců a za druhé snižování e, potřeb pro platby za rok 2009. To jsou asi 2 miliardy 7,78 e, a potom tam máme ještě dodatečné položky. Pro položky závazků eh, v doplňujícím rozpočtu na rok 2009 navrhujeme snížení ve výši 304 milionů pro kategorii 4, potom 55 milionů pro hlavu 5. Takhle vlastně zvýšíme marži pro, každou z těchto, pro každý z těchto oddílů. To naleznete v návrhu přeskumu víceletého finančního rámce. a to nám pomůže dosáhnout řádného financování plánu obnovy. Takže z tohoto pohledu navrhujeme snížení řady stropů pro eh, roky 2009 a 10. Takže ještě konkrétně k roku 2009. Zde máme tedy zatím nepředělenou marži jednoho, jedné miliardy a 31 milionů pro kategorii 5. Navrhujeme snížení stropu pro rok 2010 na, pro oddíl 1b na 224 a k pětku tam máme 150 milionů euro kategorie 1A bude navýšena asi o jednu miliardu v roce 2010. Prostřednictvím toho eh, doplňujícího dopisu číslo 2 pro rozpočet 2010 budeme tedy schopni financovat následující operace. Jednak je to plán obnovy pro energetické projekty, 1650 milionů euro. Když se podíváme na plán na rok 2010, což je 2,4 miliard, tak je tam 820 milionů, které jsou vyčleněny na eh, Fond regionálního rozvoje, venkovského rozvoje a 1,9 milionů na energetiku. Pro energetiku to číslo, které jsem dostal teď, je vlastně 1,150 miliard. A my tedy potřebujeme Eh, pokrýt mezeru ve financování ve výši 293 eh, milionů eur. Eh, doufáme a opravdu uděláme všechno pro to, abychom identifikovali zdroje tak, aby ve chvíli, kdy dojde k dohodovacímu řízení 19.11., jsme byli schopni tu mezeru nějakým způsobem zaplnit. A tak, abychom tedy měli už identifikované zdroje, které jsou proto potřebné. Zároveň přizpůsobíme potřeby, tak abychom reagovali na situaci v mléčném sektoru, O tom už se hovořilo na radě ministrů. Tam v podstatě se dohodli na balíčku 280 milionů eur, což poslouží k tomu, aby se splnily požadavky parlamentu, který vlastně požadoval 300 milionů eur. My si tedy myslíme, že tato žádost že na ní tedy eh, jistě pozitivně zareagují i ti, na které právě ta současná situace má negativní dopad. Další věc, která se týká financování či eh, pokračování eh, uzavírání jaderné elektrárny v Rumunsku, Koslodný. Tam se vlastně hovoří o potřebné části 300 milionů eur je to 75 milionů ročně. To budeme muset financovat, financovat z oddílu 1a. A právní základ pro tento krok je zatím eh, prodiskutováván na radě. Takže, pane předsedo, tady vidíte ty čtyři různé části balíčku, který byl navržen 27.10. Máme zde tedy různé balíčky, máme eh, přeskumný rozpočet na rok 2009, potom máme přeskum eh, víceletého finančního rámce a tak dále. To nám umožní eh, řídit, uřídit financování toho plánu obnovy, také to pomůže mléčnému sektoru a kromě toho budeme schopni zafinancovat odstavení téhleté jaderné elektrárny v Rumunsku. Nyní má slovo zpravodaj, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Musím poděkovat komisi za prezentaci. Ale teď se dostáváme do podivné situace. Musíme rozhodnout, zdali jsme vítězi nebo poražení v takovéto situaci. to je jako ten příklad poloplné, poloprázdné láhve. A v tomto případě si myslím, že je spíš plnější než prázdná. Ale znamená to, obecně řečeno, že nejenom, že máme široce podpořené první čtení, ale navíc návrh komise, který není tak vzdálen od našich představ. Proč? Vycházím ze dvou zásad. Za prvé, že vyžadujeme víc peněz pro sektor mléka. Bylo tady zmíněno 280, ale komise navrhuje ještě 20 milionů v jiné linii pro sektor mléka, takže se dostáváme vlastně o něco nad 300 milionů, což je jedna věc. A další věc, o kterou nám jde. V rámci tohoto stropu není prostor pro plán obnovy, proto jsme chtěli ten strop poněkud zvednout. To byl vlastně pozměňovací návrh, to už tam nějakým způsobem zaneseno je v tomto návrhu a můžeme si říct, si zdali e, přesun peněz z roku 2009 jsou nové peníze či ne. To je na diskusi. Pokud nevyužijeme těchto peněz, tak se vrátí do členských států a budeme považo- požadovat více peněz na navýšení stropu což znamená, že nevyužité finance z minulého roku budou nové, tak jako cokoliv jiného. Proto se domnívám, že tato láhev není plná, ale alespoň je poloplná, o něco více než poloplná. Ale jsou tady ještě další problémy, které se musí projednávat ve smíšení Nechci zabíhat do, taj, do detailů, protože je to otevřené zasedání. Ovšem otázka je, proč nevrát v potaz aspoň částečně nástroj pružnosti, což by mohlo být řešení. A pak je tady další věc. To, že konečné číslo, konečné množství nevyužitých peněz není vyrovnané. Máme předběžnou situaci, která musí se to zvýšit, takže ta dofinancování bude možná o něco menší. A řešení, myslím, musí být kombinací této možnosti, včetně třetího prvku, s tím, že některá menší část tohoto množství by se dala zafinancovat rozpočtem roku 2011. Takže všechny tyto aspekty dohromady by měly být projednány na nejrůznějších úrovních mezi koordinátory, na dalším rozpočtovém výboru a také během či řízení. Také jsou tam některé změny v dopisu ohledně okruhu 2, ohledně stropů v této oblasti. Z toho důvodu bychom tedy nabídli nějaké alternativy, ale všechny tyto věci dohromady znamenají, že by mohlo dojít k dohodě ve svědčím řízení. Co se týče fondu pro mléko, já jsem mluvil o objemu, který nestačí. Parlament si přál 600 realita jsou ty tři, ale přání je jedna věc, skutečnost naprosto odlišná. Problém je, že v této fázi nikdo přesně neví, jaký je obsah. Návrh komise je přesně stejný jako v našem případě. Vložit peníze do rezervy a čekat na právní základ. Mnozí z nás čekají na širší právní základ než návrh v doplňujícím dopise, ale možná, že to nebude rozpočtový výbor, který by měl rozhodovat o tom, co je důležitější. Rychlá pomoc farmářům anebo dlouhodobější nástroj v mlékárenském průmyslu. Já bych rád zkombinoval tyto dvě věci a měli bychom vyhodnotit, jak dosáhnout tohoto cíle. Myslím, že je těžké zemědělcům říci, podívejte, tady máte peníze, které vám mohou pomoci, ale nedáme vám je teď. Rádi bychom nejprve vypracovali dlouhodobý, dlouhodrvající návrh a nástroj a s tím spojený mechanismus, mechanismus na úrovni EU. Měli byste vědět, že se jedná o dlouhodobou záležitost, čili není to naléhavé, ale my máme naléhavou situaci nyní, peníze máme a mohli bychom využít nových možností, která nám dává Lisabonská smlouva. Mluvit o budoucnu a o distribuci všech těchto záležitostí. Nicméně potřebujeme znát názor výboru Agri. My jsme jednoduše služebníci jejich přání. My nemůžeme diktovat, jak využít těchto peněz, protože to není v naší kompetenci. Čili Eh, musíme o tom jednat, máme problém s tím dopisem, ale eh, obecně řečeno se domnívám, že se blížíme vítězství těch dvou nejdůležitějších bonů, bodů, eh, aby fungoval plán obnovy, to je jedna věc. A za druhé je to fond pro mléko, který by měl vyřešit krizi. A já jsem přesvědčen, a už jsem to předběžně projednávala s radou, Oni jsou víceméně spokojeni s návrhem, nejenom s detaily, ale i se základními principy, čili snad nedojde k boji proti navýšení stropu v případě kapitoly 1a. A myslím si, že to je určité vítězství a není to problém. Nicméně, co se právního základu týče, eh, to je nezbytné a já nemohu přistoupit na jakékoliv pokusy přesunout tento právní základ pod smlouvu z NIS. Máme má pár hodin, měsíců, týdnu na Lisabon a jestli je tady potřeba Eh, pospíchat, tak ano, ale v rámci spolurozhodování myslím si, že tady by mělo být silná pozice parlamentu, protože jinak eh, si děláme z Lisabonské smlouvy legraci. Měli jsme náročnou situaci, teď máme úspěšnou ratifikaci a teď by to vypadalo tak, že se tomu chceme vyhnout a to je z, politické z politického hlediska nepřijatelné a já bych rád, aby rozpočtový výbor mi poskytl podporu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji. Tady ne, nejde o to, kdo vyhraje či kdo prohraje, jde o to, abychom měli eh, rozpočet eh, ve svém výsledku jako situaci win-win aby tedy to bylo ku prospěchu všech a jde o to, kdo získá nejvíc. Prosím, Salvador. Děkuji, pane předsedo. Spravodaj musí splnit svůj úkol a musí se snažit rozširovat dobré zprávy tam, kde možná žádné takové nejsou. Mluvčí frakcí mají potom ten úkol poukazovat na věci, které neběží tak správně a dobře. A musím říct, že tento návrh na pozměnící dopy ze strany po komise, tak co se tohoto návrhu týče, tak zde nalézám více negativních bodů než pozitivních bodů. A není to něco, co by nám umožnilo asi zcela šťastné setkání na 16. listopadu. Členové rozpočtového výboru, které dříve byly činí v rámci ministerce financí, či v rozpočtových výborech svých národních parlamentů, tak ti jistě poznají, že způsob, jakým Evropská komise reagovala na příslip, který dali slavnostně všechny instituce, tehdy, když se jednalo o Evropský plán hospodářské obnovy, tak musím říci, že z mého pohledu něco takového přijatelné není. Že komise dnes 2.11. nám předložila plán, kde má být financováno dalších 5 miliard, které patří k tomuto plánu hospodářské obnovy a že budeme muset redukovat okruh 1b, eh, regionální vývoj, zemědělství a správní výdaje. A dokonce je nám navrhuje, abychom určité věci financovali z roku 2011. A to jsou věci, které již měly být dávno plně financovány. Tedy znamená to toto. My komise není vůbec schopná rozpočtově plánovat. Možná to není její vlastní vinou, možná to um, spočívá v různých mozenských hrách v rámci této instituce, ale je jasné, že zde neexistuje rozpočtová flexibilita a finanční výhled, který zde nyní máme, a my jsme to vždycky říkali, ten byl vždy příliš málo pružný a proto není možné potom pružně reagovat na takovou tu hospodářskou situaci, jakou dnes máme. Komise nám překládá pozměňovací dopis, ve kterém je pravděpodobně možné zcela vše. Zároveň ovšem nemyslí na to, že tento parlament se již oficiálně vyjádřil v rámci svých usnesení. Totiž, že jsme řekli, že samozřejmě z ne využívaných eh, rozpětí, které byly v zemědělství v minulém roce, můžeme prostředky vzít, to jistě ano. Ale ani výbor eh, Agri, ani výbor eh, pro rozpočet byl ochotný brát peníze z rozpětí rozpočtu, který ještě není vůbec schválen. Zdá se, že komise zapomněla na rozhodnutí našeho parlamentu. Mnozí poslanci byli proti. Nechceme, aby se zde používaly zemědělské výdaje z rozpočtového roku, pro něž rozpočet ještě schválen není. A to, jakým způsobem zde máme podle komise financovat uzavření provozu elektrárny v Kozloduji, to si myslím taky není dobré, protože zde se využívají rozpětí, která tento parlament v rámci prvního čtení již probral. My máme priority, politické priority, které jsme schválili absolutní většinou v plénu. Je to vlastně, schvalovali jsme to před 14 dny. A nyní požadovat, abychom vzali tato rozpětí a použili je pro uzavření elektrárny v Kozloduji, já si myslím, že to prostě pro nás hlediska rozpočtové, rozpočtově technického přijatelné není. Samozřejmě požadujeme, aby komise jednala odvážně a rozhodně, ale zároveň požadujeme, aby návrh, jakým způsobem se bude něco financovat, byl dobře připravený a propracovaný. Právě když se hovoří o tom, že bude třeba překročit ta rozpětí, která v rozpočtu už jsou, samozřejmě možné využít v nástroje z meziinstitucionálních dohod, ale není možné, aby to šlo na úkor parlamentu, priorit parlamentu, na kterých se parlament dohodl, protože to rozpočtový výbor a samotného zpravodaje přivádí do naprosto nemožné situace. Děkuji. Děkuji nyní Geran Ferm. Děkuji, pane předsedo. Ano, my souhlasíme se Salvadorem Garrigou víceméně reagovali jsme přibližně stejným způsobem. Pochopitelně existuje problém s tím, že těch 393 milionů je ještě mimo. Možná, že mi to nějak uniklo, ale komise ani nezmiňuje využití toho nástroje pružnosti, protože pro nás by to bylo zásadně využít ho do co největší možné míry, ale zároveň nás také trápí způsob, jak využít marže v kategoriích 1, 2 a 5, protože eh, to vůbec nebere v potaz první čtení parlamentu. Znamenalo by to, že by to vymazalo všechny naše priority v prvním čtení. Mikrofinancování, tento nástroj by zmizel díky této metodě a pokud jsem to špatně pochopil, tak mě prosím opravte, alespoň já tak to chápu daný návrh a to je pochopitelně nepřijatelné. Také Souhlasím se Salvadorem v tom, že je tady politický závazek Bulharům pomoci, ale 75 milionů ročně na čtyři roky a krom toho ještě financovat částečně plán obnovy v dva, 2011, tak to naše priority vymaže do té doby a to bude platit ale i pro rok 2011. Dnes budou už žádné marže pod některými hlavními kapitolami, jako je jedna. a To je nepřijatelné. Já si myslím, že jsme to víceméně probrali ještě dvě věci. Fond mléka. Pojďme naslouchat výboru Agri peníze, o to se ani tolik nejedná jako o právním základě. Já vůbec nevím, jestli přijmou tento návrh v této podobě, protože tam eh, právní základ fondu vůbec není uveden, ale uvidíme. Co se plateb týče, v rozpočtu, v globálním transferu, tam komise navrhuje snížení plateb 2,7 miliard v upraveném rozpočtu a asi v 500 milionech na globální transfer. A to je strategický problém, protože parlament bojuje o navýšení plateb každoročně. Je to jedna z hlavních priorit, ale k ničemu to nevede, vůbec ničemu. Protože pak se komise vrátí a řekne, podívejte, nemůžeme to implementovat, navrhují pak o, snížení plateb v globálním transferu nebo v upraveném rozpočtu. My toto potřebujeme skutečně detailně projednat, protože je to úplně zbytečné jinak požadovat navýšení plateb, pokud bude takovýto výsledek. Musíme jednoduše zanalizovat důvody, jaké ty důvody jsou. Jsou to pozdní závazky nebo neschopnost realizace programů z jiného důvodu, ale prostě musíme to projednat, musíme projednat ty důvody toho, protože to je jinak nepřijatelné. Děkuji, to bylo jasné. Juta? Děkuji, já bych chtěla ještě zopakovat toto. To, jakým způsobem to komise navrhla, to není přijatelné. V rámci jednání s radou na začátku tohoto roku jsme jednoznačně řekli, že rozhodně nechceme ten balíček financovat pomocí v opatření redeployment. Proto jsme to chtěli rozdělit. V našem společném prozlášení to existuje, je to tam zakotveno. A já si nemyslím, že bychom nyní z ničeho nic změnili naše mínění. Když se podíváme na ten pozměňovací dopis, to je v podstatě úlohou Lásla, ale když se na to podívám a podívám se na ten opravný rozpočet, tak samozřejmě dojdu k názoru, že si musím říci, co vlastně děláme s našimi rozhodnutími, ke kterým jsme dospěli v prosinci. A jak se budeme chovat, když na, se vlastně komise neustále v podstatě spolčuje s radou? To je to, k čemu dochází. Rada nechce vydávat tolik peněz a komise to udělá. A myslím si, že je jí úplně jedno, co my tady rozhodneme tak toto vidím, protože jinak by nedocházelo k těmto horentním sumám. Na jaře tohoto roku jsme například navýšili fond pro ven- rozvoj venkovského prostoru o 600 milionů euro. Bylo to v rámci plánu obnovy. Tím jsme chtěli podpořit širokopásmový internet na venkově, aby na venkově malé a střední podniky měly konečně možnost využívat tohoto internetu, měly tedy dostatečné kapacity a tím by možná mohla dojít i k tomu, že by zde docházelo k zakládání nových malých a středních podniků. Já samozřejmě vím, že za to neodpovídá pouze samotná komise, ale když komise již není v rámci opravného rozpočtu, a my jsme již v Dubnu jeden opravný rozpočet měli, to bylo těch 600 milionů. A když eh, ta komise z toho nyní odejímá opět 260 milionů z tohoto fondu pro venkovský rozvoj, aby tyto peníze rozdělila někde jinde, tak mám pocit, že si ze mě někdo dělá srandu, musím to tak říci. To přece není možné. O tom návrhu samozřejmě budeme muset diskutovat, ale nemyslím si, že by to byl správný základ pro jednání s radou. Ani ten opravný rozpočet, ani ten pozměňující dopis, přesně tak, jako to právě řekl Salvador. A co se týče toho mléčného fondu, tak si myslím, že co se týče rychlé pomoci pro um, mlékaře, tak samozřejmě máme možnost jim rychle pomoci. Ale myslím si, že by to neměl být mléčný fond, že by zde měl být jasný strukturální návrh, který by trval déle než tento rozpočtový rok a pomohlo by to lépe všem, kterých se to týká. Naštěstí zde vidím mnoho mnoho lidí, kteří tomu tématu lépe rozumí než já a oni pokivují souhlasně, to jsem ráda. Tedy měli bychom se soustředit na to, abychom opravdu získali rozumný právní základ, protože to je problém, který stále máme. Děkuji to a nyní Jensen. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že to poněkud zvláštní postup, eh, protože většinou, když pracujeme na rozpočtu, tak přijde komise, první čtení, pak a tak dále. Pak tady máme první čtení komise, a což je nějak nějaké zvláštní úprava, nějaká nová úprava na rozpočet roku 2010 ignorují to, o čem parlament hlasuje. Je to velmi zvláštní, snad to není eh, nový postup v Lisabonské smlouvě, ale rozhodně je to inovativní. Já bych řekla až příliš inovativní. Já souhlasím s naším zpravodajem. Rozhodně to není způsob, jak věci řešit. Měli bychom přednést návrh, který je v souladu s tím, jak věci řešíme, které rozpo, který respektuje priority jednotlivých pravomocí a přání parlamentu. A já si myslím, že jsme svědky taky nedostatku pružnosti v rozpočtu, což frustruje všechny. Někdo to přiznává, někdo to nechce přiznat. A naopak se snaží být kreativní v úpravě rozpočtu a v jeho využití. My tady máme ten rozpočet s mnohaletým rámcem a já si myslím, že je třeba si uvědomit, že tento rámec bude čím dál tím větším problémem, protože my jsme měli určitý přebytek v zemědělském rozpočtu, s kterým se dalo hrát, ale to zmizí, to už tam nebude a na konci toho mnohaletého rámce už nebude s čím si hrát. Čili to je závažné a my bychom takovýto tvůrčí přístup neměli akceptovat v této fázi. Měli bychom hrát podle pravidel, řešit věci podle pravidel a proto se domnívám, že úvaha o jiných nástrojích, jako dejme tomu nástroji pružnosti, že o tom bychom měli uvažovat, tak bychom to měli řešit a ne jednoduše odkládat řešení na následné roky. Fond obnovy měl za cíl udělat něco rychle, reagovat rychle. Ale teď tomu tak není, odkládá se to. Já si myslím, že je to škoda, že Evropská unie nemůže jednat z důvodu nepr- pružnosti rozpočtového systému. Myslím si, že bychom se to měli snažit napravit, vnést určitou míru pružnosti do systému spíš, než aby tady probíhala takováto kreativita. Děkuji, An. Naděžda Michajlova. Děkuji, pane předsedo. Pár slov ke kozlodu jaderné elektrárně. Já tady nechci argumentovat finanční pomocí ekonomice, která musela projít velkými problémy díky odstávce čtyř bloků a musím připomenout, že díky našim jednáním s Evropskou unii jsme je museli uzavřít a pochopitelně uh, my chápeme, že komise problémy má a náš výbor také s ohledem k diskusím o maržích, ale já bych také ráda podotkla něco k politické vůli, protože musíme najít finanční nástroje, které umožní vyplácení této pomoci Bulharsku, aby mohla, mohlo podpořit svůj energetický sektor. V Bulharsku se říká, když se chce, tak to jde. A já apeluji tímto způsobem na komisi, abychom mohli pokračovat v odstávce. Ingeborg Gressle. Děkuji, Ingeborg Gressle, prosím. Ich habe eine Frage zu Ano, mám otázku která se týká tohoto rozpo- výbor pro rozpočtový výbor ve svém absolutoriu na rok 2007 si vyžádal zvláštní eh, zprávu o financování Burmuska a Bulharska. Tato zvláštní práha zpráva přišla asi před dvěma týdny. Šlo o finance které se zprostředkovaly až do 36. tohoto roku v této zprávě ta elektrárna Kozloduj chyběla, protože jsem se ptala komise, kde jsou tedy ty finanční prostředky. A bylo mi odpovězeno, že do posud nedošlo k žádnému financování a tím, že není akceptována e, právní, není akceptován právní základ, do roku 2012 to financováno nebude. Proto vlastně ta elektrárna není uvedena v té zvláštní zprávě. A teď, když se podívám na vše to, zde máme na té stránce 12, tak mi to nějak nesouvisí s tím, e, co je žádáno vždy máme napsáno, že v letech 2007 až 2009 byly vynávány finanční prostředky, tekly tam finance, takže já si říkám vlastně, jak to tedy, jak to vlastně je. Co bylo zaplaceno, co bude muset být zaplaceno v roce 2010. A dále mám ještě jednu otázku, proč tedy vlastně vůbec k tomu takto došlo. Děkuji. Monsieur Portage. Děkuji, Ingeborg. Pan Portáš. É, muito breve a minha intervenção. É só para dizer que estou de, de acordo. Velmi stručně, pane předsedo. Chci jenom říct, že souhlasím s kolegy, kteří už promluvili. Samozřejmě eh, ta situace, ve které se nacházíme, je teď trošku přehnaná a já mám své pochyby, což je možná způsobeno eh, mou neznalostí, ale my tady v podstatě hovoříme o více letem finančním rámci, který je v podstatě eh, neflexibilní pouze jedním směrem tím druhým směrem se zdá, že je možné využít zdroje na rok 2011 už v roce 2010. Takže to vypadá, že to je tedy jakási jednosměrka, řekněme. Takže to jsem tady chtěl říci. Děkuji, pan Bokos. I don't want to... Já se nechci přidávat k těm, kteří tady kritizují Evropskou komisi, protože pokud bychom dávali řádnou pozornost tomu, co říkal pan generální ředitel, tak e, přinejmenším z profesního hlediska on má pravdu. Problém je zde spíše v tom, že existuje jakési nesměřitelné napětí mezi těmi profesními pohledy na věc a postupy. Ti, kteří kritizují postupy, mají také pravdu, protože to vypadá, jako by komise ne, ne, se nevěnovala výsledkům prvního čtení. Ale ukazuje se, že je zde mnohem zásadnější problém než ten, který jsme ochotni uznat. A to je v podstatě celý přístup, když diskutujeme o rozpočtu a když je potom eh, slaďujeme v, ve víceletém rámci. Většina těch případů, kde Evropská komise eh, chce mít eh, nějaké předběžné platby oproti tomu, co by navrhl běžný rozpočtový postup. To je naprostá pravda, včetně toho té jaderné elektrárny Kozloduj, kterou zmínila i Naděžda. Tohle to v podstatě totiž nejsou rozpočtové otázky, ale politické otázky. Tady vlastně jde o to, které položky si vlastně zaslouží více prostředků než některé jiné, které už byly zmíněny. Já bych tady ve vší úctě navrhl panu předsedovi, abychom se snažili hovořit o celém rozpočtovém postupu, protože to vypadá, jako kdyby to byl jakýsi boj mezi parlamentem a komisí o jakousi prestiž spíše než eh, ty profesní záležitosti. Já si opravdu myslím, že je potřeba eh, udělat něco pro to, abychom to změnili. Děkuji. Paní Triple. Chtěla bych začít politický hodnocením. Hodnocení návrhu, který nám nyní předložila komise. Mým politickým dojmem je toto jak komise, tak parlament, tak Evropská rada argumentují tím, že musí ukázat, že jsou silní, že shodnou a že dokážou společně jednat, aby učinili to nejlepší pro evropské občany. Když se ale všem podíváme na to, jakým způsobem se to potom financuje, tak tento politický cíl najednou již neplatí. Prostě zde není politická vůle opatřit a vydat tolik nových finančních prostředků, tak, aby mohly být realizovány cíle, které všech této instituce si sami vytkly. Jedině tak můžu pochopit to, co zde přede mnou leží, protože kdyby jsme se drželi těch cílů, které jsme si sami předsedzali, tak bychom museli dospět k jiným řešením, než ty, které zde máte. A samozřejmě zde máme ty peníze z toho redeploymentu 2009, které chceme znovu použít, jestli je to, jsou to staré či nové peníze, to je samozřejmě sporné, ale je určitě lepší ty peníze využít, než je vracet členským státům. S tím rozhodně souhlasím, že skutečnost, že peníze z flexibilního instrumentu zde nejsou, to nesouvisí s chováním radu a komise, protože to bychom museli mobilizovat v případě, kdybychom byli schopni mít další úkoly a brát první čtení parlamentu vážně. Z mého pohledu nejde toto, abychom zenění šahali na rozpočet roku 2011 a vybírali z roku 2011 peníze a pomocí těchto peněz řešili problémy v roce 2009 či 2010. To opravdu nemá nic společného s spravedlivými postupy, s plánovacím prostředím postupem a se správným splánovacím postupem. Takže návrh, který zde máme, z mého pohledu přijmout nelze. A ještě jedna poznámka ze zeleného pohledu. Samozřejmě, že jsem pro více prostředků pro evropskou politiku, ale zároveň musím říci, že, a týká se to jak plánu obnovy, tak mléčného fondu, že totiž jednotlivé projekty i to, jakým způsobem má být rozdělen ten mléčný fond, že toto vše je řešení, které se nám opravdu nelíbí. Ovšem neznamená to, tedy, že bych souhlasila se všemi jednotlivými projekty, které mají být financovány z toho mléčného fondu. Prosím, a nyní pan Datmanis. Uh, just... Děkuji. Dvě věci. Za prvé, Pro mě by bylo skvělé, kdybych lépe pochopil, jaké vlastně to plus půl miliardy výnosů, co, co to bude, protože komise tady navrhla tady opravný rozpočet na rok 2009 Eh, tam se dostalo nějakých 479 milionů ve výnos, eh, do výnosů. Já vůbec nevím, odkud to pochází, protože vím, že členské země mají problémy tedy s příjmy z a odkud ty peníze tedy se objeví a za druhé je zřejmé, že nemáme dostatečné finanční prostředky na financování ERP v roce 2009. Takže asi část z toho potom bude platit v roce 2010. A vlastně to, co teď komise navrhuje, je problematické, protože my jsme odhlasovali eh, oddíl 1a, 5 a 6. Mm, prostě jsme, tam se hlasovalo o té částce. A pokud tedy realisticky nemáme ve stávajícím rozpočtu eh, tu, ty peníze na rok 2009, tak eh, se ptám, jakou metodu použijete, nebo se obrátíte na členské státy, aby více zaplatili, nebo co s tím uděláme. Buď se dohodneme, že to rozdělíme na dvě části, tento plán, a komise tedy realisticky to brala tak, že tohle to je rozpočet, který mají k dispozici to, aby mohli ukončit ten plán obnovy. Takže já si kladu otázku, jak si teď stanovíme priority. Co uděláme s tím plánem? Rozdělíme ji na dvě části nebo ne? Protože pokud ne, tak musíme požádat ministry financí o to, aby poskytli dodatečné finanční prostředky. Takže to by mě zajímalo, jak se tady bude řešit. Děkuji. Nikdo jiný si o slovo nežádá, takže děkuji všem, kteří zde položili velmi zajímavé otázky a připomínky. Jenom připomínám, že všechny komisy, které poskytla eh, komise, máte ve složce k dnešnímu dni. A potom také máte tu tabulku, která shrnuje ty tři texty či tři návrhy. Je tam tedy ten opravný rozpočet, opravný dopis a ty finanční vyhlídky. To všechno máte k dispozici. A já si tedy myslím, že to, čemu se teď musíme věnovat, ukazuje, že systém unijního rozpočtu se blíží jaksi svému konci. dlouhá léta jsme byli schopni ušetřit třeba na eh, rozpočtu pro zemědělství, ale to prostě bylo náhodou. Někteří z vás možná se modlili pro to, aby více pršelo a podobně, ale to byla prostě náhoda. A my jsme v podstatě tedy nahradili jakési excesy v produkci, eh, excesy v rozpočtování. A v praxi to má takový dopad, že tento rok, kdy přišla finančně hospodářská krize, se evropské instituce rozhodly financovat část plánu obnovy položkami z unijního rozpočtu. A to je možné pouze proto, že zde tedy máme dostupné marže v tom zemědělském rozpočtu. Ale představte si, v jaké bychom asi byli situaci, pokud všechny položky vyčleněné pro zemědělství by byly zemědělstvím využity. To se může stát třeba příští rok, za dva roky, za tři roky. Náš systém teď opravdu naráží na, svá, na své limity. A to je vážná věc. Budeme k tomu muset tedy učinit nějaké politické rozhodnutí. Za pár týdnů proběhne eh, konference v Kodani. Všechny země světa se tam sejdou, aby se snažili nalézt způsob boje proti klimatickým změnám a jejich dopadům. Velmi dobře víme, že rozvojové země nemají finanční prostředky na to, aby eh, zaváděli v praxi všechny čisté technologie a tedy pokrok, kterého dosáhnou, bude záviset na finanční pomoci, který, kterou jim poskytneme. Komise tedy hodnotí tuto finanční pomoc ve výši stovek miliard eur. Hovoří se právě o stovce miliard eur, která by se měla poskytnout rozvojovým zemím to je 5 až 7 miliard eur pro Evropskou unii v následujících několika letech. Ale kdo to tedy bude v Evropské unii? My se nyní potýkáme s velkými problémy, abychom vůbec nalezli třeba těch, eh, ty dvě miliardy pro plán obnovy. My si nemůžeme dovolit jít eh, do dluhů. A pokud tedy nebude možné využít pro tuto zásadní politiku ochrany životního prostředí, pokud pro ně nemůžeme využít evropský rozpočet, Vždyť tady v téhle oblasti padly eh, komunitární rozhodnutí. Například máme tedy ten eh, klimatický plán, energetický plán a tak dále. Přizpůsobili jsme tomu celou řadu nástrojů právě zde v parlamentu před rokem. A pokud tedy nebudeme schopni nalézt finanční prostředky v rozpočtu, abychom tuto politiku financovali, pokud to necháme plně na členských státech, aby to vyčlenovali ze svých eh, rozpočtů, A potom máme samozřejmě také zdroje pro tuto, eh, pro tuto politiku, to bude velmi vysoké. Ve chvíli, kdy začneme třeba obchodovat s emisemi skleníkových plynů, to budou vlastně sumy, sumy, které zaplatí znečišťující průmysl. To se dostáváme do velmi složitého systému, kde na jedné straně budeme mít tedy evropský rozpočet, který financuje některé komunitární politiky, ale který se řídí velmi přísnými pravidly. A na druhé straně potom budou nějaké mezivládní rozpočty, které budou připomínat spíše rozvojový fond. A budou to tedy vlastně rozhodnutí, která padnou jinde. A já tohle to zdůraznuji proto, že už příští rok se budeme muset věnovat dodatečnému rozpočtu, který se vztahuje na Lisabonskou smlouvu, na operační eh, výdaje, které budou nutné eh, v souvislosti s novými pravomocemi Evropského parlamentu, což tedy bude vyplývat z této smlouvy. Také se budeme muset postavit ke střednědobému přeskumu finančních vyhlídek v souladu s harmonogramem, který jsme si stanovili meziinstitucionální dohodě v květnu 2006. A tohle je přesně ten problém, který budeme muset diskutovat veřejně a snažit se nalézt to nejlepší řešení. Ovšem, mezi tím jsme v velmi zapeklité situaci, která v podstatě vede k řadě otázek, a dokonce starostí. Jak říkal pan Sekras, my jsme velmi citliví na to, že i komise v rámci toho velmi omezeného eh, rámce Pane generální řediteli, vy jste se tady vyslechl za komisi všechny tyhle ty připomínky. Ono to určitě všechno nemělo vypadat jako kritika. Mohl byste prosím odpovědět na ty věci? J'ai beaucoup de respect pour euh, tout ce qui a été dit. Rozhodně si vážím toho, co padlo v této místnosti. Myslím si, že je třeba projednávat tyto zásadní body a poznámky, které tady padly, pochopitelně Budeme k tomu mít příležitost, až konkrétní návrhy padnou v následujících měsících a letech. Ale momentálně se já nebo komise pokoušejí o následující. Najít řešení pro operativní problémy, které se vyskytly v krátkodobém horizontu. O to nám právě v, v případě tohoto návrhu jde. Tento návrh nespadl jen tak z nebe. Rozhodně zapadá do rámce deklarace, která byla přijatá na trialogu 2. dubnu 2000 dubna v Koboňu 17. 17 z roku 2009 strana 4 a tam je přesně uvedeno, co tam bylo řečeno. A to se týká i financování ostatního těch 2,4 milionů. A říkáte, um, bylo řečeno, že nedochází k pokroku, ale pokroku dochází. To se nám daří, je to velký úspěch a tato prohlášení nazavazuje zajistit financování těch 2,4 miliardy z pěti v rámci mechanismu, který má být uh, součástí smírčího řízení. Nejpozději v roce tedy 2011. No a hned v následujícím odstavci máme techničtější záležitosti 1,98 miliard v rámci možností, které by měly být k dispozici pro marže roku 2011. Proč uvádím? Abych ilustroval, že návrh komise rozhodně zapadá do tohoto rámce a to velice úspěšně, co se 393 milionů týče těch zbývajících peněz, což je poměrně velká částka, protože ta původní částka, velká, velký díl této původní části musel eh, být uvázan na mléko, A ten zbytek se snažíme tedy profinancovat v rámci stávajících fondů, které jsou momentálně k dispozici. A pouze eh, v nejextrémnějším případě, pokud by to bylo naléhavé, bychom se uchýlili ke smírčímu řízení roku 2011, ale to není um, náš cíl. My ještě čekáme na skutečné výdaje ze zemědělství, které nám možná poskytnou určitou marži. A i pro jiné oblasti, a to trošku skromnějším způsobem. Nicméně o ty malé částky jde především. Čili my se držíme rámce, na kterém se shodli parlament, komise a rada na trialogu v minulém roce. Pak jsou tady otázky související s Kozloduji. Ten program pokračuje úspěšně pro pro paní Gressler je to složitější. Pro financování tohoto projektu odstávky využíváme EBRD. Je tady určitá prodlava mezi tím, kdy finance se dají k dispozici pro EBRD a pro vynakládání, pro investici financí, pro kdy ten program skutečně je realizován. A tato situace mě trošku trápila, když jsme pracovali na našem návrhu a Eh, moji kolegové a já jsme to zkoumali opravdu dost podrobně a mohu vás ujistit, že dochází k dobrému pokroku a to proto, že máme tuto metodu financování s Aberdem, protože eh, pokud pro rok 2010 nebudeme mít těch 75 milionů, tak nemůžeme žádat EBRD, aby zahájili plány související s dalšími fázemi procesu od Takže je to trošku jiné, než na co jsme zvyklí a proto je to trošku složitější v konečné instanci. Tolik z mé strany všechno pane předsedo, momentálně ohledně problémů s plánem obnovy a s jadernou elektrárnou v Kloduji. Děkuji, pane zpravodaj. Chcete ukončit tuto výměnu názorů? Děkuji, pane předsedo. Nejprve poděkuji za poznámky k tomuto dopisu. Musím komisi ovšem upozornit na to, že se nejedná o rámec, ale o detaily. Nikdo není proti myšlence investovat více peněz do sektoru mléka, ale jak to proběhne a jaký eh, právní základ použijeme, to je otázka ale je dobře, že návrh komise alespoň zmiňuje změnu právního základu, protože eh, sice to není to, co bychom chtěli, ale můžeme o tom jednat. A proto je zásadní to, co jsem říkal na úvod, že to musí proběhnout v rámci spolurozhodování, protože jinak je to skutečně nepřijatelné. Já nechci procházet všemi detaily. Myslím si, že bychom eh, měli pracovat v následujících týdnech na všech dalších detailních aspektech, ale to, co říkal Goran, podle mého hodnocení eh, mikrofinancování není ohroženo. Pokud by to bylo ohroženo, tak bych byl proti tomu úplně. Myslím si, že to je právě silné přání parlamentu, které podporujeme my všichni a tento systém financování i s malým objemem peněz bude efektivnější v obnově než takové ty záležitosti kolem zachycování uhlíku a podobně. Takže si myslím, že jsme v tom zajedno. Bulharský příklad je otázka pružnosti. Zvláště po té, co jsme si vyslechli vysvětlení komise, oni mají určitou představu o financování, to je moc pěkné, ale my nevíme, co to všechno obnáší. Protože v této fázi je to pro nás něco nového. Mm, souhlasím s tím, že máme určitou povinnost vůči Bulharsku, ale ne pro o další záležitosti. A proto máme ten flek, nástroj flexibility, tak pojďme ho využít. A podle mého výpočtu asi 600 milionů se nedostává pokud bych nepřistoupil na některé návrhy komise a já na ně přistoupit nechce. A nástrojů flexibility je polovina z toho. Nedokážu si představit, že bychom se s radou shodli na tom, že využijeme celého nástroje flexibility nyní, ale také se můžeme shodnout na tom, že žádná část tohoto nástroje se nedá využít té situace, v které se momentálně nacházíme. No a nyní několik obecných problémů. Utah a další už se toho dotkli. To je obecný problém. My totiž bojujeme za platby Někdy na nás tlačí určité lobby z určitých důvodů, někdy dobrých, a v praxi každý rok zbývá určitá část plateb. A ten systém v tomto případě je špatný a souhlasím s Goranem s tím, že bychom měli vyhodnocovat této věci podrobně bez tlaku na rozpočet. My bychom se měli snažit tento rozpočet jaksi zvládat a zároveň se zamyslet nad tím, ale jak funguje. Čili co jsme udělali? Vytvořili jsme globalizační fond, což znamená, že jsme vypočítali 500 milionů nevyužitých financí a zároveň jsme vyzvali komisi, aby využila všech zdrojů, což už samo o sobě je protiklad. No a proč se nacházíme v tak náročné situaci? Komise předkládá nové problémy eh, to se nedá započítávat, pochopitelně, když máme mnohaletý finanční rámec, ale pořád to tam zůstává a navíc se k tomu předávají nové věci, dejme tomu ekonomický, eh, evropský plán obnavy. To už je samo o sobě v protikladu. Čili buď by komise měla mít větší disciplínu a měla by se zamyslet nad financováním, a nebo budeme muset čelit tomuto problému. A my, jakožto parlament, jsme byli zajedno, což je v pořádku. Chápeme, že jsou problémy a jsme připraveni využít tohoto nástroje pro internet v méně zaludních oblastech. Ano, jsme partnery, partnery v energetických problémech, ale rada by měla být také partnerem v otázkách financování, protože jinak budeme bojovat, bojovat, bojovat a základní problém zůstane nedořešen. No a má poslední poznámka se týká fondu mléka. Rád bych zopakoval, že musíme vycházet z toho, co nám řeknou ve výboru Agri. Jsem připraven bojovat za tento fond, je to nový nástroj, ale měli bychom zanalizovat všechny dopady. Jak bychom mohli zůstat pod kapitolou 2 v rámci stropů. Naším skutečným přáním je přehodnocení sektoru mléka. to podle mě se nedá řešit z jednoho roku na další. Měli bychom se dát na cestu a možná je návrh komise dobrým krokem, ale pouze malým krokem. Neznamená to, že máme zájem využít všech nástrojů eh, v mlékárenském sektoru plus fond mléka, ale naopak něco efektivnějšího a to je zase práce, která leží na výboru Agri. V tom sektoru jsou skutečně vážné problémy a asi všichni tyto problémy chápeme, ale myslím si, že krok po kroku bychom měli uh, tuto záležitost probrat a využít krize jakožto nástroje. Děkuji. Jsem rád, že komise chápe, že tady zazněla silná kritika. Ano, jak už Salvatore říkal, zpravodaj se zaměřuje na Eh, určité body, ale je partnerem v komisi v těch špatných eh, aspektech. Já nejsem nezávislá osoba, jsem zpravodajem parlamentu a rozpočtového výboru a pochopitelně se budu držet našich společných líní do budoucna. Děkuji. Reimer Böge veut ajouter une footnote. Děkuji a nyní Reimer Böge. Děkuji, pane předsedo. Měl bych jednu prozbu na komisi abychom ne neměli nějaké špatné propuzení před dohodovacím zřízení a před trialogem. Protože máme zde stále z těch otevřených 330 milionů. Pokud je ty zprávy, které jsem četl, mají pravdu, tak t, asi týden po dohodě v radě Agri jsme dodatečně chtěli 290 milionů pro mléčný trh viděli, že komise zrušila určité trhové opatření v rámci mléka. Došlo k tomu proto, protože parlament zvýšil tlak. Došlo tedy k tomu, že mléč, peníze na mléčný fond získala komise tím, že rebrala někde jinde a nyní se to zase použije nějakým způsobem, snaží pomocí opravného prostředku získávat prostředky z rozpočtu. Proto bych chtěl přesný přehled komise, o jaká opatření se přesně jedná a jaké rozpočtové důsledky jsou s tím spojeny. Merci Reimer. Děkuji, Reimere. Mohla by to komise komento, komentovat již nyní? Děkuji. Já chápu, co má na mysli pan Böge. Budeme muset ale ještě chvíli vyčkat, než o tom budeme hovořit, takže by to bylo lepší buď písemně před dohodovacím řízením, nebo potom v rámci dohodovacího řízení. Tedy dobrá, písemně a rychle, protože to je důležitá otázka. Děkuji, Reimere, že jsi ji takto položil. Milí kolegové, děkuji vám za tuto velice zajímavou výměnu názorů budeme potom o těchto tří rozhodnutích hlasovat a to současně s druhým člením našeho návrhu na rozpočet na rok 2010. A bude to v rámci naší schůze na počátku prosince. Nyní se dostáváme k bodu 5. Jsou to přechodné procesní pokyny pro rozpočet s ohledem na vstup Lisabonu v platnost. Všechny tři instituce se nutně budou muset shodnout. Návrh eh, máme, máte v dodatečných materiálech a koordinátoři mě poprosili, abych byl zpravodajem. Musím se omluvit, protože je to velice naléhavá záležitost a proto nebyl čas na pozměňovací návrhy a rovněž se nám nepodařilo ještě nechat přeložit zprávu do všech jazyků takže mě kolegové jistě mohou právem kritizovat, ale bylo to opravdu zapříčiněno tím, že se jedná o tak vysoce naléhovou záležitost. Buď jsme měli možnost o tom vůbec nehovořit, či o tom hovořit na základě textu, který bohužel nebude k dispozici ve všech jazykových verzích. Chtěl bych ještě jednou upozornit na původ toho problému. Ta naléhavost je ještě větší, než jsme si mysleli před několika ten dny, protože prezident České republiky podepsal Lisabonskou smlouvu, ratifikoval ji tedy a v této smlouvě je zakotveno, že vstoupí v platnost první den měsíc, následujícího měsíce po době, kdy tedy došlo k ratifikaci na všech úrovních. Tedy když dojde k oficiálnímu založení všech ratifikačních dokumentů, tak prvního eh, dne následujícího měsíce vstoupí Lisabon platnost, tedy bude to 1.12.2009. Z rozpočtového hlediska obsahu Lisabon velice zajímavé inovace. Již se nerozlišuje mezi povinnými a nepovinnými výdaji. v rámci smlouvy se oficiálně uznává víceletý finanční rozpočtový rámec. Stává se z něj nutné ustanovení, tedy mm, roční rozpočet se musí nějakým způsobem přizpůsobit tomu víceletému rozpočtovému rámci a dojde také zjednodušení rozpočtového postupu. Bude jedno čtení v obou rozpočtových orgánech. Potom bude dohodovací zíření a potom konečné hlasování v obou orgánech o výsledku dohodovacího řízení. To si vyžaduje samozřejmě jistá právní přizpůsobení. Články, které se týkají rozpočtu v Lisabonské smlouvě, bohužel nejsou dostatečně přesné, aby mohly poskytnout řešení pro všechny problémy. Je ovšem jasné, že Lisabon obsahuje změny a proto musíme přistoupit i k právním přizpůsobením. Máme zde rozhodnutí rady o reformě víceletého rozpočtového rámce a tomu musí být přizpůsobeno i finanční nařízení. Musíme se rovněž shodnout na novém pragmatickém časovém harmonogramu. Abychom nehledě na lhůty, které nám ukládá smlouva, my, jakožto všechny tři instituce, jsme měli dostatek času pro nalezení konečného kompromisu. Všechny tyto změny samozřejmě po nás požadují, abychom pracovali po dobu několika měsíců. Nejsme jediným příslušným výborem. Je tedy nutné celou řadu věcí ještě upřesnit. již jsem zmiňoval finanční nařízení. Zde se plánuje s reformou na jaře příštího roku. A rovněž se musíme také shodnout na celé řadě dalších záležitostí. Musíme například velice rychle upravit jisté věci, které by mohly vést ke sporům mezi všemi třemi institucemi. Nesmí to ovšem ohrožit vstup v splatnost Lisabonu v oblasti rozpočtu. My samozřejmě již chceme přistupovat k rozhodnutím a nechceme, abychom zde měli na tomto poli překážky. Jedná se například o převody prostředků, o dodatečné rozpočty a rovněž o ten pragmatický časový harmonogram. My tento časový harmonogram chceme používat jen v rámci prvního rozpočtu, který bude schválen podle Lisabonu a tím bude rozpočet na rok 2011. Švédské předsednictví představilo svůj návrh. V tomto návrhu je obsaženo to, že bychom se měli již v rámci dohodacího řízení politicky shodnout na těch sporných bodech. To dohodovací řízení se bude kovat 19.11. Na pořadu jednání máme tradiční body, politická schoda na rozpočtu 2010 a potom ještě mám další bod na pořadu jednání a to je politická schoda k naléhavým opatřením, které potřebujeme v oblasti rozpočtu proto, aby mohl Lisabon vstoupit v platnost co nejdříve. Z tohoto hlediska je důležité, aby naše delegace v dohodovacím řízení měla odpovídající mandát tento mandát musí být schválen celým parlamentem, tedy plénem, tak, aby mluvčí parlamentu opravdu byli schopni se politicky angažovat za parlament, aby tedy nedošlo k zavázání pouze v rozpočtového výboru či jednotlivých osob, ale aby opravdu mohli hovořit za celý parlament. My jsme navrhli zprávu z vlastního podnětu, konference předsedů souhlasí a proto chceme již nyní se zabývat eh, návrhem této zprávy z vlastního podnětu, která potom bude v plénu o které bude v plénu hlasováno 12.11. Jedná se o miliplenární zasedání ve středu. Vážení kolegové, z tohoto důvodu se jedná o tak náhlého záležitost a ty lhuty jsou opravdu velice krátké. Minulý týden jsem již předložil koordinátoru předměžní návrh, sekretariát se mnou velice dobře spolupracoval, vyslovuji můj svůj dík. Koordinátoři také reagovali velice dobře, navrhli určité věci, které jsem nyní zapracoval do dokumentu, který máte k dispozici. A myslím si, že se bude možné shodnout, aniž bychom čelili větším obtížím. Pokud ovšem máte ještě nějaké poznámky či návrhy, tak eh, prosím, předneste je. Doufám, že všichni měli dostatek času k tomu, aby si se s tím textem mohli seznámit. Ale aby se si ještě mohli ten text znovu projít a podívat se na to, jestli máte nějaké návrhy k tomuto textu, tak o něm budeme hlasovat až zítra dopoledne. Jedná se o usnesení, které chceme schválit. Toto usnesení poskytuje našim zástupcům v dohodovacím řízení takový určitý, takovou červenou niť, pokyny, jakým způsobem by měli v tom dohodovacím řízení jednat. Co se týče dodatečných rozpočtů, tak bychom si měli vytknout cíl, který bude spočívat v tom, abychom snížili počet těch dodatečných rozpočtů. Tyto rozpočty samozřejmě existují i na národní úrovni, to je běžné, ale pokud máme každý rok 10 či 12 dodatečných rozpočtů, tak to je v podstatě jeden rozpočet měsíčně, měsíčně a tím způsobem se naprosto podkopává celý rozpočtový proces. Doposud to bylo tak, že tyto dodatečné rozpočty byly schvalovány v rámci zrychleného řízení a já si myslím, že naší zásadou by mělo být, abychom měli na nejvýše jeden dodatečný rozpočet za kvartál. Samozřejmě s výjimkou toho, že by došlo k nějakým naprosto neočekávaným okolnostem, na které bychom museli reagovat. A co se týče schvalování těchto dodatečných rozpočtů, tak se chceme pokusit proto, abychom samozřejmě měli zjednodušený a rychlý postup, abychom tedy neměli ten běžný postup pro rozpočet na celý rok, ale zároveň chceme, aby z tohoto procesu nebyla vyloučena možnost dohodovacího řízení. Je to samozřejmě politické rozhodnutí. A já bych chtěl vidět, zda vy, jakožto rozpočtový výbor, na to máte stejný názor. Či zda by vám bylo milejší, zůstat u toho zjednodušeného postupu, který máme od smlouvy s NIS. A pak je zde ta záležitost převodu prostředků. I zde je nutné přistoupit k jistým změnám. Protože se již nebude protože výdaje se již nebudou dělit na povinné a nepovinné. Doposud jsme měli takový postup, že oba dva rozpočtové orgány se vyjadřovaly k převodu prostředků a pokud se neschodly, tak poslední slovo měl ten, kdo dává poslední slovo k souhrnému rozpočtu. A tento postup již v Lisabonu není. Ty návrhy budou předloženy oběma orgánům. Ty to současně prověří, budou mít stejné pravomoce a bude obtížné se vyhnout řešení, kdy bude vlastně každý převod potřebovat dvakrát schválení, protože by mohlo dojít k tomu, že jeden orgán ho schválí a druhý ho neschválí. A proto by naším cílem mělo být za prvé abychom zůstali u, zásady, že oba dva rozpočtové orgány to budou politicky prověřovat, zejména parlament, a dále, abychom neměli postup, který by stěžoval pozici komise či orgánu, který má být příjemcem těchto převodů. Je nutné také vždy myslet na správní výdaje, zde může také docházet k neočekávaným situacím. A pokud se budou muset všichni vyjadřovat k takovýmto převodům, tak to značným způsobem bude zpomalovat možnosti těch, kteří s těmito prostředky potom budou pracovat. bylo by možné postupovat tak, že bychom vybudovali takový systém, který by umožňoval rychlá rozhodnutí, určité mm, typ zrychleného dohodacího řízení. A našemu zpravodaji bychom potom dali kompetenci k tomu, aby se vyjádřil za celý víru, výbor a aby mohl souhlasit, dát svůj souhlas. Samozřejmě s podmínkou, že to potom ještě schválí, potvrdí rozpočtový výbor. V tom usnesení nezacházíme do detailů, které by se zmiňovaly o těchto možnostech, ale je důležité, aby takové ty zásadní pokyny a zásady, které budou platit a které pomohou zrychlovat ty převody, aby tyto zásady tam byly, abychom věděli, zda vy ve výboru to takto akceptujete, nebo zda máte nějaké jiné řešení. Budeme hovořit i o našem pragmatickém časovém harmonogramu. tohoto hlediska bychom se měli soustředit na to, abychom se shodli s oběma dalšími institucemi na našich setkáních, ať to již bude trialog či jiné formy. A musíme se shodnout na tom, aby to byly setkání, v rámci kterých si budeme mít také co říci, na rozdíl od toho, k čemu docházelo v posledních letech, aby jsme tam nešli jen tak si vypít společně kávu, protože v posledních letech často docházelo k tomu, že jsme měli celou řadu trialogů, které k ničemu nevedly, které byly v podstatě zcela bezobsažné. A často potom dialogu nenásledoval ani dobrý oběd, což je pro ten francouze naprosto hrozná věc. Takže takto už si to nepřejeme, rozhodně bychom nechtěli v budoucnosti takto postupovat. Abychom měli dvě čtení, kdy strada se bude statisticky využívat v tom, že bude například všechny návrhy komise redukovat o 14% a náš parlament zase se rozhodne, že ne, že to redukovat nebude a částku navýší. A na konci takového toho postupu potom ta instituce, která má poslední slovo, si prosadí své rozhodnutí a nebude brát v ohled názor ostatních institucí. Naštěstí nás Lisabon přiběje k tomu, abychom se v této oblasti chovali mnohem pečlivěji, abychom to brali mnohem více vážně a byli mnohem více vyvážení v našem jednání. Láslo právě několikrát zmiňoval že v rámci prvního čtení parlament dává najevo svůj politický postoj. A v rámci druhé čtení dochází těm kompromisem, kompromisům a v rámci radě je to tež. Ale nyní budeme muset již jasně říci, co chceme a co nechceme v první čtení. A to je v zájmu všech. Protože nás to donutí, abychom se setkali, abychom společně hovořili co nejdříve mezi prvním prvním a prvním sedmým se jež budeme muset dát do práce. Komise má zájem na tom, aby v té době se již skontaktovala s oběma rozpočtovými orgány, aby zajistila, že nebude příliš velký odpor vůči jejímu návrhu. A parlament a rada také mají zájem na tom, aby koordinovali své postoje, aby vedli intenzivní dialog v zájmu toho, aby celý proces byl úspěšný, aby nedocházelo k rozpočtovým krizím, které by potom mohly vést ke krizím politickým. Navrhuji, abychom i ostatním institucím navrhli přizpůsobení tohoto pragmatického časového monogramu. Jistě všichni chápete, že jsem teď trochu přeháněl, když jsem hovořil o minulosti Ale opravdu si musíme uvědomit, že nyní máme pouze jedno čtení a jsme zavázáni k tomu, aby toto čtení bylo úspěšné. To tedy na úvod a jinak zde mám celou řadu řečníků, kteří se hlásí o slovo. Prosím, Salvadore. Coincido. Děkuji, pane předsedo. Nemohu než souhlasit s tím, co říká zpravodaj. Ale mám pár otázek ohledně pár věcí, které mě konkrétně zajímají. Jsem si jistý, že se mnou zpravodaj bude souhlasit ohledně toho, že celý tenhle ten systém převodů, který se má eh, odsouhlasit s druhým rozpočtovým orgánem, by vlastně eh, neměl eh, nějak ovlivnit, co bude povinné Eh, co budou povinné výdaje ve chvíli, kdy vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. Nebylo by dobré, kdyby to vypadalo jako naše stanovisko, že eh, dohody o spolupráci s radou by se zakládaly na nějakých rozdílech, které by neměly žádný smysl ve chvíli, kdy Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, protože ve chvíli, kdy vstoupí v platnost, eh, parlament bude svrchovanější, co se týče těch nepovinných výdajů a eh, budeme tedy zacházet v podstatě stejně s celou řadou výdajů. Teď se vlastně dostávám k tomu druhému tématu. v bodu 7. Tady se hovoří o tom zbytku. V předchozích funkčních obdobích jsme měli rozsáhlé diskuse s radou, kde na nás byl vyvíjen ze strany rady tlak. A podstatě šlo o to, abychom nebyli schopni pozměnit ten návrh, pozměňovací návrhy. a Lisabon přináší nová rozpočtová pravidla. Od nynějška máme příležitost pozměňovat návrhy těch eh, zbylých částí. Teď už vlastně nepůjde o to, aby parlament pouze řekl ano či ne na původní návrh rady, To si myslím, že jsou dvě důležité věci. A měli bychom vyjasnit, jaké bude naše stanovisko v příštím roce. A ještě třetí věc. To se týká těch dvou částí, které by se měly zahrnout do těch přechodných pravidel. Představme si, že Lisabon vstoupí v platnost předtím, než dosáhneme dohody v dohodovacím řízení s radou v druhém čtení pro rok 2010, pro ten rozpočet na rok 2010. Budeme potom pokračovat s pravidly podle eh, smlouvy z NIS, nebo tam bude nějaké přechodné pravidlo. Děkuji, Ingeborg, prosím. Děkuji, děkuji i za tento dokument. Já mám připomínku k desítce a hlavně k poslední větě, kde zpravodaj hovoří o zjednodušeném řízení u těch převodů vlastně rozpočtové nařízení ale nepředpokládá žádné zjednodušené eh, postupy, takže to se zřejmě, to, co tady stojí, se zřejmě vztahuje na neoficiální dokument komise, kde se takovýto postup navrhuje a já bych tyto zjednodušené postupy chtěla opravdu spochybnit, pokud se objevují v tom eh, non-paperu, protože to by samozřejmě potom znamenalo naši ztrátu i pro všechny další debaty, které teprve přijdou. Takže já předtím varuji a ptám se, co to je za to zjednodušené řízení. protože tam by mohlo jít vlastně o to, že to proběhne pouze se souhlasem jednoho rozpočtového orgánu a potom se eh, a nebo se může jednat o částky nižší než 5 milionů eur. A to bychom potom opravdu mohli vzdát, o co se tady snažíme. Takže já prosím o to, abychom tuhle tu větu buď naprosto jasně vyjasnili, aby se přesně řeklo, co se tím myslí, a nebo ji prostě vyškrtli. Já, když jsem to četla poprvé, tak jsem měla takový pocit, že bychom se opravdu měli držet svých práv, která nyní máme. To že se odlišuje od mezi články 23 a 24 eh, rozpočtového nařízení. Eh, protože tady se vlastně navrhuje jakýsi protiklad škrtnutí článku 24, takže Eh, já bych v podstatě žádala o vyškrtnutí téhle věty, nebo aspoň jejího konce. Děkuji. Goran Ferm, prosím. Děkuji, mám připomínky k několika bodům. Jednak souhlasím s tím, co říkala Ingeborg. Pane předsedo, posílali už jsme vám také některé návrhy o nahrazení odstavce 3 nějakým odlišným textem, který by v podstatě eh, poukazoval na stejné věci, jako teď říkala Ingeborg. Nemůžeme přijmout jednodušené řízení, které by pouze vedlo ke snížení pravomocí Evropského parlamentu. To prostě není přijatelné, takže tady opravdu stojí za to, abychom si vyžádali vyjasnění. A to se týká nejenom bodu 10, jak říkala Ingeborg, ale i bodu 3. Myslím si, že tedy je důležité to vyjasnit. A potom mám druhou otázku týkající se odstavce 7. Zase zjednodušené řízení pro opravné rozpočty. My nejsme proti zjednodušování, ale eh, trošku eh, pochybuji o tom modelu, který říká, že bychom měli mít opravný rozpočet jenom třikrát ročně. Já bych byl rád, kdyby pan předseda to trošku vyjasnil. Není tady třeba riziko opravného rozpočtu týkající se Fondu Solidarity, že dojde třeba ke spožděním, třeba když budeme mít nějaký návrh v červenci, ale nebudeme to moc přijmout až do září, tak eh, to by prostě mohlo znamenat, že se to celé opozdí. Takže mohl byste prosím vyjasnit, jaké jsou vaše záměry, protože jinak tady budeme mít trošku problémy s odstavcem 7 a v tom případě by bylo lepší jej úplně vyškrtnout a podívat se tedy na to, jak zjednodušit eh, to řízení ohledně opravného rozpočtu. A potom odstavec 14, tady asi se všichni shodneme, ale jenom bych chtěl vyjasnit, že když říkáme, eh, že potřebujeme dvě věci, tak eh, potřebujeme nové nařízení pro ten víceletý finanční rámec a také potřebujeme přizpůsobení finančního nařízení. My zdůrazňujeme, že to bychom měli vnímat jako balíček. Tyhle ty dva návrhy by měly být předloženy zároveň společně, tak abychom viděli, co to znamená společně. To znamená, po slově financial regulation bychom přidali jako balíček, nebo zároveň, nebo něco takového, to by věci vyjasnilo. Protože prostě nechcem se s tím nakládalo odděleně. Děkuji Geranovi. Paní Hercog. Děkuji, pane předsedo, také velmi stručně. Plně podporuji návrh, že parlament musí vystupovat velmi e, silně už od začátku. Nesmíme se vzdát žádných práv, která e, nám e, vyplývají z Lisabonské smlouvy. Když se podíváme třeba na minulost, tak jsme měli stejné boje v e, oblasti vnitřního trhu, takže tady musíme být velmi, eh, musíme zajmout silné stanovisko. Také nás čeká slyšení komisařů a já očekávám tedy od komisaře eh, silný závazek, že bude brát roli parlamentu tak, jak je stanoveno v Lisabonské smlouvě, že nepředpokládá žádné oslabení. To samozřejmě nemůže být součást té zprávy, ale myslím si, že to tady takhle k tomu říkám, že to k tomu patří. To je dobrý návrh. Nyní Helga eh, Triple. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji všechny argumenty kolegů týkající se práv parlamentu, že se jich nemáme vzdávat, že je nemáme oslabovat. Dnešní rozprava také ukazuje, že existuje obrovská potřeba hovořit o implementaci Lisabonské smlouvy, co to znamená pro nové postupy a já bych se tedy eh, chtěla zaměřit pouze na tohle abychom měli jasnou debatu, eh, úzké kontakty s vámi jako vyjednavateli a také s koordinátory, abychom přesně věděli, o co jde. Děkuji. Nyní Juta. Já mám jenom jednu otázku, možná je takovou žádost. Nemám žádný konkrétní návrh. Když hovoříme o těch přechodných opatřeních, a pak samozřejmě už eh, předpokládáme tedy implementaci Lisabonu, tak je tady potřeba říci něco i o našich očekáváních ohledně tomu, kdo bude naším protivníkem, kdo bude sedět proti nám u vyjednávacího stolu, když budeme vyjednávat s radou. To, co zažíváme v této chvíli, či vlastně celou dobu, že je to v podstatě takové kolečko úředníků, kteří připraví první čtení, a potom se to všechno poměrně rychle e, pořeší diplomaty či státními tajemníky. Takže moje otázka je, kdo s námi tedy vlastně vyjednává? Chceme to nějak sepsat? Já si myslím, že teď poprvé už nejsem ochotná e, posadit se k vyjednávání s řadou úředníků, my přeci máme tu možnost flexibility, máme eh, jakýsi mandát parlamentu pro vyjednávání, ale prosím vás, ti eh, úředníci žádný mandát nemají. Eh, kromě toho, že jim třeba něco řekne jejich ministr nebo státní tajemník, nebo ať už je to kdokoliv. Takže to si nemusíme nechat líbit, ale možná to tady musíme hned rovnou napsat, že očekáváme, že tohle se změní že naším partnerem ve vyjednávání budou ti, kdo k tomu mají mandát. Merci, Jutta. Děkuji, Jutě. To si myslím, že to bylo opravdu velmi důležitá téma, pan Boko. Děkuji, pane předsedo. K odstavci 7 Já si myslím, že i ty tři možnosti eh, opravit rozpočet, to je příliš mnoho. Pokud tedy opravíme třeba rozpočet v Dubnu, tak to znamená, že jsme připravili rozpočet špatně. Stabilita je stejně důležitá jako transparentnost. Takže já bych navrhl, abychom eh, opravovali jenom dvakrát. Řekněme třeba v dubnu, v květnu a potom v září, v říjnu. Jinak to je prostě výsměch a ne opravdový rozpočet, protože stabilita je obrovsky důležitá a nejde o snižování pravomocí Evropského parlamentu, pokud budeme brát svou vlastní práci vážněji. Dobrá, děkuji vážení kolegové za všechny příspěvky do diskuze. Nyní jen velmi stručně. Pour ce qui concerne les virements, je, je confirme Euh, notamment pour Salvador et, et Ingeborg, que... Co se transferu týče, tak pro Ingeborga Salvadora řeknu jenom to, že to, co se v textu navrhuje, je vlastně jediný autorizační postup. Čili ně, žádné rozlišení mezi povinnými a nepovinnými výdaji. Platilo by to pro všechny převody a tak dále napříč. A dále pro Ingeborg. Návrh textu nemá vlastně nic společného s komisí. Existuje non-paper, ale vzhledem k naléhavosti komise nemohla v kolegiu přijmout eh, formální pozici. Eh, museli jsme to trošku urychlit. Služby komise v určité fázi se pokusili navrhnout, abychom se shodli na nějaké eh, hranici pro transfery v rámci které by to bylo možné a ty budou započteny později nebo zaučtovány později, pokud by o to žádal rozpočtový orgán. Ale parlament tady si teď ponechává všechny uh, práva. Ingoborg uvádí, že tomu tak není, ale jedno. Goran zjistí, že v odstavci 3 je uvedeno, že parlament zajišťuje nové pravomoci v rozpočtu v rámci Lisabonské smlouvy, co se týče obsahu postupu a harmonogramu. To je tady jasně uvedeno. Já si myslím, že na to jsem eh, nezapomínal a proto vaše obavy eh, jsou tady liché. Text zdůrazňuje naše práva s tím, že naše práva nejsou k jednání. Pak je tady další otázka, kterou nadnesu Salvador. zbytkových částek. Já si myslím, že smlouva nám eh, neposkytuje nějaké jiné pravomoci, než máme teď. V politických diskusích s radou se pokusíme o ovlivnění postupu, ale nemyslím si, že Lisabonská smlouva by nám udělovala nějaká nová práva, ale Eh, kde má Salvador pravdu. Ano, Salvadore, máte pravdu, že je to škoda, jistě, že je to škoda. My bychom rádi, aby tady byly nějaké pravomoci eh, příjmové, ale to tady také není, nicméně neznamená to, že bychom nemohli navrhovat reformy pro příjmový aspekt, tak jak to bylo za dřívějšího parlamentu. A má pravdu, že co se týče dohadovacího řízení 19, tam se budeme muset shodnout na tom jednom ustanovení. Já jsem to do textu nedával, protože jsme nevěděli, kdy prezident Kaus podepíše smlouvu. A smlouva zřejmě vstoupí v platnost 1. prosince, čili bude možné využít eh, dočasného systému, pokud v druhém čtení se nám nedopodaří dosáhnout výsledku ohledně rozpočtu roku 2010. Co se týče toho respektivního ustanovení, tam si myslím, že to politické problémy nebude navozovat, ale já navrhnu doplnění. A pochopitelně komise nás na to také upozorní. Co se týče těch dodatečných rozpočtů, eh, tady pan Bogros a další kolega mají různé názory. Pan Bogro si myslí, že tři doplňkové rozpočty už je až příliš. Já nevím, jak je to ve vašich zemích, ale v mé zemi, ve Francii, máme dva až tři ročně. Eh, je vždycky jeden na konci roku a pokud jsou tam neočekávané eh, okolnosti, pak dojde k dalšímu. A já se nemyslím, že mít to 10 je seriózní návrh. Takže je třeba to omezit. A Goran Farn měl pravdu, když položil otázku o solidarit, fondách Solidarity v současné době, pokud chceme, aby e, zaměstnanci nějakého podniku z toho měli, mohli těžit v rámci globalizačního fondu nebo, dejme tomu, oběti nějaké přírodní katastrofy z fondu Solidaritu, tak budeme potřebovat opravný rozpočet, což pochopitelně je problematická. V případě eh, těchto fondů potřebujeme mít nějaký zrychlený postup, jinak nemají význam. Je tedy ten, třeba ten postup svým způsobem upravit. Když bude eh, potřeba přijmout rychlé rozhodnutí. Dále sedmička s výjimkou velmi naléhavých okolností. My jsme tuto možnost umožnili, ale je to trošku jiné, protože ty fondy, které vyžadují eh, rychlou reakci, tak tam potřebujeme najít jiné řešení než opravný rozpočet. Dejme tomu, budete mít návrh vysokého představitele EU s rozhodnutím o nějaké zásadní intervenci pro monitorování nastolení míru v určité zemi a bude se muset jednat o několik miliard eur, tak to bude potřebovat opravný rozpočet. Ale dejme tomu fond Solidarity, a malé části tohoto fondu, tady si nemyslím, že bychom potřebovali opravný rozpočet po každé. Goran Fern přednesl rozumný návrh, když v, v bodu 14 uvedl, že by bylo dobré stanovit, že jednání o novém rámci pro mnoho letý rámec a nařízení, že tyto věci musí být jedním balíčkem a já bych rád eh, takovýto výraz, takovou tu formulaci tady použil. Ano, protože by se jednou skutečně o společné vyjednávání, ale průběžné hodnocení je něco úplně jiného. A pak zase obsah nebo podstata, pokud se podíváte na čísla pro příští rok, tak to bude projednáváno jinde. Edith Herzog má pravdu, že říká, že slyšení pro rozpočtového komisaře musí zahrnovat otázky i toho, jak navržený komisař bude brát v potaz otázky, které mu tady budeme z našeho výboru předkládat. Pokud je tady nějaký kandidát v místnosti, jak doufám, že dobře poslouchá. A Helga má pravdu naprostou, když říká, že bychom měli být v úzkém kontaktu před dohadováním a i po něm. A já jsem skutečně odhodlán do toho zainteresovat koordinátory, aby měli aktuální informace předtím, než budou jednat. A Utah předložila velice důležitou politickou otázku. Ti, kteří byli dříve u členy rozpočtového výboru, tak jsme o tom jednali uh, před konventem, který navrhl ústavní smlouvu Jednalo se o to, jak delegace pro dohadování rady by měla vypadat. My zastupujeme parlament a bylo dost šokující vyjednává s ministrem a 26 velvyslanci, což je v zásadě to, k čemu dochází ve většině případů. to je kritická záležitost, která zachází dál než rozpočtové dohadování. To platí proč plošně pro spolu rozhodování. A nepochybně je to jedno, jedna věc, kterou bychom měli projednávat na konferenci předsedů a předsedů výborů. Nicméně osobně za sebe bych řekl, že se dokážu představit parlament, jak využívá uplatnění Lisabonské smlouvy a kdy uplatňuje skutečného ducha Lisabonu s tím, že parlament v rozpočtování má plné spolurozhodování a pak parlament předloží požadavek s tím, že budeme jednat pouze se zástupci na ministerské úrovni. Pokud s tím nebude souhlasit rada, pak se necháme eh, zastoupit my s a 26 zaměstnanci. Tak by to mělo být logické, ne? Nebo ne? My jsme volani našimi občany a my nechceme vyjednávat s velvyslanci. když tam bude velvyslanec, tak Anne Vitry tam také pošleme. Ona bude naším velvyslancem, vždy také je. A je velmi šarmantní. Ale já si nechci dělat jenom legraci. Eh, nás by zajímalo, jestli rada skutečně bude brát vážně změny, které vyplývají z Lisabonské smlouvy, protože pokud ano, tak budou muset v tom duchu i pracovat. No a v případě konventu myšlenka byla taková, že rada pro všeobecné záležitosti bude uh, právě ta rada, která bude zastoupena na ministerské úrovni, která právě z tohoto důvodu bude vstupovat do jednání s parlamentní delegací při dohadování, ale to nebylo zachováno konkrétně v textu smlouvy. Neznamená to ovšem, že bychom tento návrh nemohli předložit až Lisabon vstoupí v platnost. No a co se týče eh, rozpočtového dohadování, protože rozpočet eh, finančně reprezentuje politické rozhodnutí parlamentu a jinde je nesmysl mít 26 velvyslanců, měli bychom mít 27 ministrů nebo státních tajemníků, ale nejedná se pouze o rozpočet. Čili vážení kolegové, pokud už nemáte žádné dotazy, tak bych navrhl, abych si na to sednul dnes eh, večer a vypracoval dva, tři pozměňovací návrhy ústní a s tím, že to předložím zítra, budeme to moci odhlasovat a pak to 12. listopadu předložit na plenárku. Eh, děkuji vám mnohokrát, pak nám tedy zbývá trošku času. un peu de temps. Alors, nous pourrions examiner... Takže, vzhledem k tomu, že nám trošku času zbývá, vidím, že pan Portas už nás opustil. Dont euh, j'ai été signataire parce que tak se můžeme podívat ještě na jednu zprávu. Já jsem byl zpravodem, žádná skupina o to nestála, jedná se bod 17. Finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými zeměmi. Thank you.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 o klid. Prosím, kdo chce opustit sál, tak to, ať to učiní ve vší tichosti. A není zcela stručně. Rozpočtový výbor musí předložit stanovisko k návrhu e, nařízení rady o zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi. Příslušný je výbor INTA. A my tedy předkládáme stanovisko. Dnes bychom se mohli omezit na výměnu názorů a hlasovat budeme v rámci naší schůze 16.11. a v rámci schůze 1.12. budeme budeme hlasovat potom o té zprávě. Já jsem byl v kontaktu s panem zpravodajem panem Helmutem Scholzen. On říkal, že změny, které bychom rádi zavedli, bude moci akceptovat. Problém je tento. Máme zde dva finanční nástroje. Jeden, který podporuje rozvojové země a ten je ve značné výši využíván. Je to instrument pro rozvoj a spolupráci. A pak zde máme ještě jeden finanční nástroj pro spolupráci uzavírání dohod s průmyslovými zeměmi. Ovšem musíme konstatovat, že žádný z těchto nástrojů není možné eh, uplatňovat v rámci rychle rostoucích ekonomik, jako je například Čína, Brazílie či Jižní Afrika. Abychom měli možnost vést jednání s těmito zeměmi a zároveň neměnit stávající nařízení, zejména nařízení o nástroji pro rozvoj a spolupráci. Bude se muset komise soustředit na návrh parlamentu, který byl schválen na základě návrhu výboru pro rozvojovou politiku. Jde o to, abychom opatření na podporu rychle stoucích ekonomik dokázali financovat v rámci finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi. Jde tedy o to, abychom nařízení o tomto finančním nástroji odpovídajícím způsobem pozměnili, tak aby bylo možné z toho financovat i tyto země. příloze naleznete seznam těch zemí, kterých se to týká. Vícelecí finanční rámec pro instrument pro spolupráci s průmyslovými zeměmi je třeba také odpovídajícím způsobem upravit. Máme zde referenční rámec 176 milionů 2010 až 2013 a těchto 176 milionů musí být financováno převrstvením 108 milionů z rozvojové pomoci a z marže okruhu 4. Je to 67,5 milionů. Myslím si, že ta operace je dobře připravená a je dobře rozmyslená. Již to máme obsaženo v rámci našich pozměňovacích návrhů k rozpočtu pro rok 2010. Nástrom pro rozvojovou pomoc samozřejmě nemůžeme amputovat, abychom tímto způsobem získali částky, které potřebujeme. Také Jedná se tedy o částky pro spolupráci s rychle rostoucími ekonomikami. Ovšem zároveň také nemůžeme eh, dále nechávat vychrvácet tu slabou marži, kterou máme v okruhu 4. Proto tedy navrhuji pozměňovací návrhy. Tímto chceme poukázat na to, že financování těchto nástrojů tedy nástroje pro rozvojovou spolupráci a pro spolupráci s, průmyslovní, s průmyslovými zeměmi, že toto financování se musí stanovovat každý rok. Platí to pro všechny nařízení tohoto druhu, ke kterým předkládáme své stanovisko. Na druhou stranu ještě navrhuji pozměňovací návrh, kterým upozorněme na to, že v současném kontextu si nemůžeme dovolit vynakládat velké částky pro spolupráci se zeměmi, které již se nacházejí v procesu rychlé industrializace a jsou v podstatě našimi nejsilnějšími obchodními rivaly. Bohužel tyto země v současné době ani nejsou ochotné se podívat na boji proti klimatickým změnám. A v některých případech dokonce ani nedodrží základní dohody Mezinárodní organizace práce. Potřebujeme tedy nástroj, abychom mohli vyjednávat s těmito zeměmi jako rovný s rovným, to jistě, ale na druhou stranu bychom měli na oplátku za tyto dohody o spolupráci vyžadovat od těch zemí, aby dodržovaly jisté pravidla. V tomto světle překládám své pozměňovací návrhy. Vzhledem k velice extrémnímu tlaku na rozpočet, který vzniká kvůli finanční a hospodářské krizi, musíme zajistit, abychom v rámci naší pomoci rychloste, rychle rostoucím ekonomikám dodrželi vyváženost, abychom jednak tedy nutili tyto ekonomiky se otevírat, jako například v rámci kol jednání z Doha, zároveň abychom je ovšem nutili dodržovat pravidla VTH a ILO a ještě zároveň je přiměli k tomu, aby se podívali na, podíleli na redukování emisí CO2, tedy záležitost, která se týká kodaňské konference. Bylo mi sděleno, že pan Scholz eh, takovéto návrhy vidí velice pozitivně, je vůči ním otevřený a proto bych rád věděl, jaký je názor výboru. Prosím, paní Jensen. Děkuji, pane předsedo. Ono by se dalo říct, že to je velmi jednoduché. Já si pouze myslím, že pozměňovací návrhy 2 a 3 jsou v podstatě jaksi na hraně rozpočtových pozměňovacích návrhů. V ve VTO existují tedy i jistá pravidla, pokud ty někdo neplní, tak eh, je prostě možné podniknout určité kroky. Takže já si myslím, eh, že by možná bylo eh, dobré vlastně podpořit takovýto postup. Samozřejmě nad, nad tímhle se měl zamýšlet ten mezi výborový tým, Máme zde třeba problematiku Číny, která úplně neplní pravidla. A máme tedy aktéry v Evropě, kteří mají problémy právě proto, že nemohou e, soutěžit s Čínou. To třeba platí pro loděnice a doky. E, takže Otázka je, jestli nastartujeme jakousi obchodní válku tímto způsobem nebo v rámci VTO. Určitě bychom měli něco udělat, jenom jsem chtěla upozornit na to, že tohle už je na hraně toho, co je ještě rozpočtovým pozměňovacím návrhem. A ještě více souhlasím s tou dvojkou než se trojkou, co se zajímalo by mě také, jak definovat to, co je ještě proporční. Eh, to je tedy to eh, co mi trošku dělá starosti. Ano, ano, já to chápu, ještě Helga. No, já jsem jenom chtěla říci, z našeho pohledu jsou tyhle ty pozměňovací návrhy velmi dobré a my je podporujeme. Euh, on me des Takže každopádně lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 9. 11 pardon, hlasovat budeme 16. ne zítra. zítra. Odpovím An. tuto chvíli má první reakce, když člověk si musí trošku dávat pozor na svou první reakci, říká se, že je potřeba eh, ji, ji nevěnovat tolik pozornosti, protože je to vždycky správná reakce, ale to bylo tak trošku vtipné, ale e, každopádně tedy má první reakce by byla říci ne. Protože máme tak omezený rozpočet, že říci, že vynaložíme několik desítek milionů eur na pomoc zemím, které v podstatě naši pomoc vůbec nepotřebují, to je možná chybné. Naše veřejné finance jsou v potížích, takže je dost těžké říci, že teď eh, poskytneme finanční prostředky Číně, která teď v podstatě eh, každý měsíc otevírá nějakou uhelnou elektrárnu a ještě tak zřejmě bude dělat řadu let. Mm, pak tam samozřejmě máme problém eh, práce dětí, neférové eh, hospodářské soutěže, neplnění mm, průmyslových pravidel a podobně. Takže dávat peníze takovým aktérům, to je opravdu pustit si žilou. Na druhé straně Anna má pravdu v tom, že my jsme pouze rozpočtový výbor. Takže není na nás, abychom tady navrhovali obchodní strategii nebo strategii pro rozvojovou pomoc. Nicméně si myslím, že se nacházíme právě v rámci svého mandátu, pokud požadujeme řádnou hodnotu za poskytnuté peníze. A tím tedy vyšleme také signál příslušnému výboru a možná dokonce i dalším institucím, když řekneme, že v současné atmosféře, pokud uzavíráme dohody s některými zeměmi, musíme zajistit, aby ty dohody byly dobře vyvážené z hospodářského pohledu, z pohledu politického. A také je potřeba brát v potaz, zda daná země eh, naplňuje eh, požadavky úmluv, které podepsali, zda plní pravidla třeba eh, VTO a tak dále. Některé z těchto zemí také třeba určité úmluvy podepsali, ale neratifikovali, jiné je ratifikovali, ale nedodržují je a tak dále. Víte, že v tenisu, když míček spadne na čáru, tak se považuje za platný. A tady jsme opravdu na takovém tom, na té vnější straně čáry, Nicméně, kdybych byl rozhodčím, tak bych ještě stále ten míček uznal. Ještě nějaké další připomínky nejsou. Dobrá, takže lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 9.11. v eh, poledne. 9.11. Eh, významný den pro Evropskou unii, takže máte do poledne. No, pak všichni budeme oslavovat pád berlínské zdi. Takže já si myslím, že tolik by stačilo pro práci výboru. Nyní mohou v místnosti zůstat koordinátoři. A pan předseda také děkuje tlumočníkům. puisse bénéficier de l'interprétation. Donc je suspends deux minutes, le temps de permettre à tous les membres. Nyní Eh, odročuji naše zasedání na dvě minutky, abych dal prostor všem eh, těm, kdo nejsou koordinátory, aby opustili místnost a pak budeme pokračovat zasedáním koordinátorů.